Good morning. Dobré ráno. Dobré ráno vám všem. Prosím, usaďte se. Kolegové, dámy a pánové, tak jsem rád, že vás tady všechny vidím po letní přestávce. Doufám, že jste si všichni odpočinuli. No a my se pustíme do našeho programu tím, že ho nejdříve schválíme. Nicméně mám zde návrh na přidání jednoho bodu, a sice to je přijetí korigenda na základě práce provedené jazykovými lingvisty ke zprávě paní Vébrové eh, a týká se to kodexu pro šengenskou hranici. A pokud tedy není námitek, beru tento návrh za schválený. Eh, bod číslo dvě znamená schválení doporučení koordinátorů. Za prvé eh, nominace zpravodajů paní Fajon na téma zjednodušený režim kontroly osob na externích hranicích na základě jednostranného uznávání strany Chorvatska a Kypru. Dále pan Claude Moraes dostal zprávu o e, dohledovém e, špionážním programu amerických e, bezpečnostních služeb, tak pokud není tak je to schváleno. A pak zde máme teď to korrigendum, a sice to je ten balíček k šengenské hranici, k kodexu pro šengenskou hranici a e, je to korrigendum v souladu s články 180 a 216. V tomto textu má dojít pouze k jazykovým, tedy formulačním změnám, takže pokud nemní námitek, je toto korrigendum schváleno a přijato. A nyní delegace, tedy zprávy delegace o, nebo pro Řecko, eh, která byla eh, představena ve výboru v červenci. Eh, nedostali jsme žádné připomínky, čili je takto schválena. Dále schvalujeme zápisy z našich zasedání z října, 10. ledna, poté ledna 21. 1. až 22. a 31. pokud nedostaneme do konce dnešního pracovního dne připomínky, budou eh, tyto zápisy považovány za schválené. Tak a teď se dostáváme k elektronickému hlasování. Eh, tak eh, doufám, že máte všichni elektronické hlasovací karty pro případ, že budeme muset eh, kontrolovat eh, hlasování. Tak, pokud tedy opravdu všichni máme hlasovací karty, eh, budeme nyní hlasovat o rozpočtu, obecném rozpočtu Evropské unie všechny části na příští rok. Takže Nejdříve tedy hlasujeme o zprávě na Moldra o eh, finančním roce 14 a jde o stanovisko Libe k tomuto rozpočtu. Takže přistoupíme k hlasování. Takže já budu vyvolávat jednotlivé pozměňovací návrhy jako vždycky a budeme o nich hlasovat. Eh, pozměňovací návrh 61.00, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Nyní číslo 61.01. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 61.02. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 61.03. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 61.04. Pro? Proti? To prověříme elektronicky. Vypadalo to jako schválené, ale jak říkám, prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Pro bylo 16 proti 29. Dále 61.05. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 61 06 pro, proti, zamítnuto. 6107 pro, proti, zamítnuto. 6108 pro, proti, schváleno. 6109 a mám, máme tady ještě na poslední chvíli podaný pozměňovací návrh ústní. E, my jsme tedy žádali novou částku pro SEPOL a to je 8 milionů 450 e, 640, což je vlastně stejné jako původní závazek. Má někdo něco proti? Ano, jste proti? Dobře. Takže budeme hlasovat o původním znění. 6109 pro. Proti. Zamítnuto. 6110 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 6136 pro. Proti Eh, schváleno. 61.11, to je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 61.12, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 61.13, pro, proti, zdrželi se, přijato. 61.14, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 61.15, pro, proti, zdrželi se, to prověříme. 61.15 zahajuje elektronické hlasování. Končím hlasování a je to zamítnuto. 20 hlasů bylo pro, 25 proti. 61 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 61 17 pro, proti, zdrželi se a to prověříme. Je to pravděpodobně minuto, takže zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. A opět je to zamítnuto 25 hlasy. 61 18, to je pro proti, zdrželi se zamítnuto 61, 18 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 61, 20 pro, proti, zdrželi se schváleno za 61, 21, to je identické, takže to padá 61, 23 pro, proti, zdrželi se, zřejmě zamítnuto, ale prověříme, je to těsné hlasování. 61.23 zahájí elektronické hlasování. Končím toto hlasování. Ano, a je to 25 proti, 23 pro, zamítnuto. 61 24 pro, proti, zdrželi se, tak to není jasné, prověříme elektronicky, 6124 hlasujeme. Končím hlasování a je to schváleno 25 hlasy proti 21. 61 26 je pro, promiňte, 61 25 je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Nyní 61 26 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 61 27 pro, proti, zdrželi se schváleno. Š, pardon, eh, zamítnuto, říká pan předseda. 61 28 pro, proti, drželi se zamítnuto. 61,29 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 61,30 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 61,31 pro, proti, zdrželi se Zdá se, že to schváleno, ale prověříme. 61 31 za hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. 25 hlasů proti 23 pro. 61 32 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 61 33 pro proti, zdrželi se, schváleno. Pardon, ne, zamítnu to. No, to prověříme také. 61.33, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to skutečně zamítnuto. 26 hlasy, pro bylo 22. 61.34 pro, proti, zdrželi se schváleno a 61.35 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A teď se dostáváme k návrhu stanoviska zpravodaje Jana Muldra. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se schváleno. Dvojka pro, proti, zdrželi se eh, schváleno. Trojka pro, tak dvojku prověříme na přání, ano. Zahajuji hlasování, pozměňovací návrh dvě. Končím hlasování tak je to skutečně zamítnuto 26 hlasy proti 23. Nyní pozvací návrh 3, kdo je pro? Proti zdrželi se schváleno, 4 pro, proti zdrželi se. To bylo těsné, takže prověříme elektronické hlasování o pozvacím návrhu číslo 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pro bylo 17 proti 31. Pozměňovací návrh se, pardon, 5. Kdo je pro? Proti. Zamítnuto. Šestka pro. Proti. Schváleno. Sedmička na dvě části. První část čtyři části dokonce, takže první část jde pro, proti, zdrželi se, schválena druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno, trojka pro, proti, zdrželi se, schváleno a čtvrtá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní pozměňovací návrh číslo 8 a ten odpadl vzhledem ke schválení sedmičky. Devítka je stažena a ještě tady máme desítku, kdo je pro. Proti. To musíme prověřit, je to těsné. Zahajuji hlasování k pozměňovacím návrhu číslo 10. Končím hlasování. A je to zamítnuto 25 hlasy proti 24. Takže nyní hlasujeme o takto pozměněném textu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. schváleno 40 hlasy proti 9, nikdo se nezdržel. Děkujeme panu Moldrovi. We did have the vote. Tolik tedy hlasování. I read it. This. Thank you. Thank you all. Thank you all for the cooperation and the vote. We move... Děkuji za spolupráci, děkuji všem. A nyní eh, budeme pokračovat v programu. Please do it quiet. Hi. <laughs> Please do it gently tak prosím, prosím ti, kdo odcházejí, aby odcházeli v tichosti a my přejdeme k dalšímu bodu. A prosím vás, věnujte mi pozornost. E, nyní jde o tom, jak e, je to dále o, v interinstitucionálních vyjednáváních a v legislativních postupech. Vacaciones en Canarias. <laughs> sí. So, please, I'm to report on the state of the play on negotiation. Takže situace v oblasti probíhajících internacionálních jednání o legislativních eh, postupech. Takže eh, trialog eh, o zprávě paní Makové ke konfiskaci 4. září se tento trialog koná. To je vlastně včera. Paní Makovej v Bruselu dnes není, takže ona nás bude informovat o těchto jednáních až Eh, na schůzi 16. 17. září. To je naše řádné jednání. No a to je vše. Teď se dostáváme k eh, společné rozpravě o bodech 6 a 7. Šestka je sdělení Komise Evropskému parlamentu Radě. Eh, prosím, prosím o klid v sále. Děkuji vám. Takže ještě jednou sdělení Komise Evropskému parlamentu, eh, Radě, Evropskému hospodářskému sociálnímu výboru a výboru regionů na téma další kroky v provádění vnitrostátní strategii integrace Romů a zároveň zde máme návrh doporučení Rady o účinných opatřeních v oblasti integrace Romů v členských státech. Takže pan Orel Čovanu Tordea, ředitel eh, DG Just Evropské komise, eh, nám eh, dá svou prezentaci a poté bude výměna názoru na toto téma. Komise v roce 2011 vydala sdělení o evropském rámci o, pro národní strategie integrace Romů, eh, přičemž eh, eh, vyzvala členské země, aby přijali integrační strategie. A poté byly národní strategie předloženy komisi. Komise předložila, nyní předkládá doporučení to je nové doporučení, další kroky v plnění a jsou to zároveň návrhy pro eh, doporučení rady. Pan Orel Giovanna eh, ředitel GR Just, nám nyní eh, k tomu něco řekne a poté bude diskuse. Please, if you may take the floor. Thank you for that. Londodera, prosím, vezměte si slovo. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den. Všem mi zdravím a děkuji za tuto příležitost um, pro komisi prezentovat dokumenty, které byly přijaty jako um, balík um, koncem června. Takže před letní pauzou. Jak víte, Otázka integrace Romů je vysoko na vysokou politickou prioritou komise díky eh, tomu, že eh, díky tomu je to obecně velkou prioritou Evropské unie. V minulosti probíhaly diskuse na úrovni rady a eh, na, také na úrovni Evropské rady červnu byl přijat balíček, který potvrzuje konsistentní přístup komise a stálou pozornost, která je věnována eh, pokroku členských států v integraci Romů. První složka toho balíčku, který byl přijat 26. června, je komunik- sdělení. Mm, jsme prezentovali zprávu, kde se posuzuje celá řada strukturálních prvků v činnosti členských států. Možná si vzpomenete, že v roce 2012, pane předsedo, komise identifikovala celou řadu strukturálních prvků, které jsou potřebné pro efektivní implementaci integračních politik. Mm, včetně spolupráce s občanskou eh, společností, alokace adekvátních finančních strojů, rozvoj monitorovacího systému, který by měl umožnit také um, ehm, modifikaci politiky, boj proti diskriminaci, kontaktní, národní kontraktní body. Proč tedy jsme identifikovali ty, tato strukturální opatření a prvky? Protože věříme, že um, efektivní pokrok v oblasti integrace Romů, vzdělání, zaměstnání je není možné bez nutných opatření na zabezpečení udržitelnosti těchto politik. Jinými slovy, nestačí um, se rozhodnout ze dne na den. Musíte přijmout potřebné kroky pro zajištění udržitelného pokroku v nadcházejících letech. Takže jsme hlasovali o hodnící zprávě, analýzou pokroku členských států, mm, přijímání strukturálních opatření. Naše hodnocení je celkově tedy není příliš povzbudivé, i když určitého pokroku dosaženo bylo v členských státech, v některých členských státech v minulém roce, po doporučení komise zlepšení praxi je příliš pomalé. Je pravda, že každý členský stát si vytvořil národní kontaktní bod, který měl koordinovat aktivity na úrovni vlády, co se týče mm, integračních politik. Ale velice často tyto kontaktní body nemají dostatečnou kapacitu a zdroje, a politická podpora, která je potřeba mm, pro dosažení cílů. Je pravda, že řada členských států e, podnik přijala opatření, které by, aby se účastnili mm, organizace členské společnosti, v přijetí opatření nutných k zajištění romské integrace a všimli jsme si, že zřídka tato eh, angažovanost místních orgánů občanské společnosti je systematická a často neprobíhá ve všech fázích romské integrace politik této oblasti. Alokace adekvátních finančních strojů zůstává mm, jedno z nejobtížnějších výzev eh, členských, členské státy. Skoro pro všechny členské státy. Když mluvíme o finančních strojích, mluvíme o alokaci veřejných prostředků, z veřejných prostředků na regionální, lokální, komunální úrovni. V mnoha případech hovoříme i o způsobu, jakým evropské prostředky, které jsou k dispozici, eh, jsou využívány. Především těmi členskými státy, kde, je, eh, kde jsou ty výzvy pro integraci Romů největší. Mnoho práce bylo mm, vedeno na mm, vytváření monitorovacího systému, především Agentura pro základní práva Evropské unie eh, vytvořila skupinu, která je věnována monitoringu implementace politik pro romskou inkluzi a účast členských států je dobrovolná. Všimli jsme si velký zájem ze strany členských států o účast této skupině, která poskytuje politické poradenství a podporu, ale efektivní implementace v praxi na národní, lokální úrovni je stále tedy e, není stále realitou. Na závěr chci zdůraznit jednu výzvu, která je podobná potřeby alokovat potřebné zdroje a to je pokračující eh, diskriminace a rasismus vůči Romům a potřeba efektivně bojovat s diskriminací a e, rasismem, který se dotýká především um, tohoto etnika. To je rozšířené stále v některých členských zemí, i když probíhají aktivity na zvyšování povědomí, měly by být doprovázeny systematickými opatřením na boji proti diskriminaci a rasismu. Především systematickou intervencí um, orgánů aktivních v které mají Mm, být zaměřeny na ochranu romských eh, občanů. Dovolte, abych dodal, The, uh, report adopted... jaké jsou hlavní závěry té červnové zprávy. Evropská komise eh, v rám, co se týká Eh, této oblasti romské integrace navrhla několik eh, konkrétních specifických opatření pro jednotlivé státy. Evropská rada na svém letním zasedání eh, týkající se mm, přesu Evropa 2020 a dosahování cílu politiky evropského semestru tedy přijala specifická doporučení pro jednotlivé členské státy, především pěti eh, zemí, kde je ta dimenze eh, romské komunity mm, větší a výzvy jsou závažnější. Takže tato specifická doporučení se týkají Bulharska, České republiky, Maďarska, Rumunska a Slovenska. Všimli jsme si, to jsme ocenili, že Evropská rada souhlasila s tím, že tato doporučení týkající se tento konkrétní problém by měly představovat nedílnou součást politického balíčku. V rámci evropského semestru Evropská komise má mm, nástroj na monitoring způsobu, jakým členské státy eh, řeší tyto výzvy. Mm. Tato doporučení jsou důležitá, protože, jak víte, politické cíle, které jsou definovány v těchto specifických doporučení, budou sloužit k definování politických priorit mm, pro využívání strukturálních nástrojů v příštím programovém rozpočtovém období. A komise nyní pracuje na dohodách o partnerství, které budou brzy uzavřeny ze e, každým 27 e, zemí. A mm, politické priority by měly odpovídat těm doporučením, takže pro těch pět zemí, kterých se týkají tato specifická doporučení, romská inkluze, cíle romské inkluze se objeví e, v dohodách o partnerství a budou muset být reflektovány v konkrétních alokacích v každém výročním programu využívání strukturálních fondů. Tedy něco k doporučení návrhu rady, které komise také přijela v červnu společně s tímto, s touto hodnotící zprávou. Ehm, především bych chtěl ocenit ehm, odporu komise ehm, eh, kontaktními body v jednotlivých členských zemí. Především těch 14, které, kteří se účastnili přípravných prací společně se službami komise toto doporučení. Proč byla tato práce důležitá? Protože jsme eh, byly zaměřeny na dva cíle. Především posílení evropské rámce pro inkluzi romských občanů, sociální a hospodářskou inkluzi a za druhé chceme mm, řešit nejzávažnější výzvy, kterými stojíme a těmito doporučeními chceme nejen podporovat členské státy, aby mm, mm pracovali tímto směrem, ale také podpořit efektivitu mm, národních kontaktních bodů. Mnoho členských států ještě nemá dostatečné prostředky, eh, by splnili svoji úkoly. Stručně budu prezentovat tento návrh doporučení. Mm, základní klíčové body z přijímání efektivních opatření, včetně cílených opatření, rovné, pro rovné zacházení s Romy v přístupu k vzdělání, zaměstnání, bydlení, při respektování principu subsidiarity a bez duplikování existující evropské legislativy. Základní princip zabezpečení transparentní alokace fondů, nejen evropských, ale také národních a komunálních, e, základní horizontální opatření jako je boj proti diskriminaci a ochrana romských dětí, žen především, přijímání um, přístup um, investic, um, sociálních investic podle balíčku přijatého komisí v letošním roce, posilování romské komunity, romských eh, lídrů, protože ta změna by neměla vycházet pouze tedy ze strany většiny, ale také ze strany mm, z řad menšiny. Lokální akce při posílení regionálních a komunálních orgánů, protože v praxi toto je velká slabina. A nestačí um, Mhm. Je nutné zajistit, aby ty politiky byly skutečně v souladu s realitou, byly, dostate, byly skutečně realistické v praxi a aby byla podpořena implementace především na lokální úrovni. Monitoring dopadu politik, eh, včetně práce orgánů pro mm, rovné zacházení, zřízených od roku 2000, pomocí směrnic přijatých Evropským parlamentem a radou. Posilování zdrojů dostupných pro kontaktní body romské a rozvoj nadnárodní spolupráce, přeshraniční spolupráce především mezi regiony a lokálními komunitami, které jsou v členských zemích a které nejsou nutně um, sousední. Dovolte, abych na závěr své prezentace řekl, že naším záměrem je posilovat naši práci, spolupráci s těmi národními kontaktními body, konkrétně s členskými státy, ale také s občanskou společností, s organizacemi občanské společnosti v členských zemích a také e, s řadou na mezinárodních organizací. Abychom připravili plnohodnotnou hodnotící zprávu na jaře příš- příštího roku, která zohlední pokrok, který byl dosažen v oblastech jako vzdělání, eh, zaměstnání, přístup k veřejnému zdraví, zdraví bydlení. Eh, dosud jsme hodnotili národní politické dokumenty, hodnotili jsme, jak členské státy implementovaly strukturální opatření, které jsme jim doporučili pro zajištění mm, životaschopnosti jejich politik a nedostatky těchto strukturálních opatření. A na jaře příštího roku budeme muset dávat zprávu eh, o pokroku, který byl dosažen, nebo nebyl, v členských zemích, co se týče efektivního pokroku v oblasti vzdělání, bydlení a tak dále. Takže toto tedy je další cíl, který máme před sebou a doufáme, že budeme schopni eh, zde v parlamentu do konce března eh, poskytnout další zprávu. Děkuji vám a eh, jsem připraven na vaše dotazy a komentáře. Děkuji a nyní otevírám prostor k diskusi. Chce se k tomu někdo vyjádřit? Děkuji, děkuji, děkuji za to. zprávu. Eh, na základě vaší zprávy je ta situace poměrně eh, zklamáním, protože říkáte, že nebylo dosaženo příliš mnoho. V podstatě ta situace se někde i zhoršuje z mnoha důvodů. A také vidíme celé Evropě nedostatek politické vůle intervenovat, investovat do této oblasti integrace Romů. A také je to v podstatě pořád um, jenom komun, o komunikaci. V Maďarsku například zástupce vlády, který je nyní zodpovědný za romskou integraci, dříve dělal eh, komunikaci. Vůbec neměl nic společného s romskou integrací a všude je nedostatek jasných dat. A je proto mm, velice důležité spolupracovat s agenturou pro základní práva. A mm, to je poměrně vlastně stejný obrázek. Já se domnívám, že je velmi důležité spolupracovat s dalšími mezinárodními organizacemi, které investují do sběru data monitoringu situace Romů, nejenom tedy jednotlivých individuálních programů, ale situaci Romů v Evropě. Někdy máme tedy krásné strategie, ale skutečná legislativa, skutečná politika vlastně jde opačným směrem. Například snížení po, eh, věku povinné školní docházky v Maďarsku nebo používání evropských fondů na mm, um, rozšíření um, institucí pro zadržování mladistvých. To jde opačným směrem. Musíme být tedy velmi opatrní při využívání evropských fondů. Um, příštím víceletém rámci, který by měl zajistit integraci Romů, také bude důležité, když budou finalizovány mm, doporučení rady, tedy jasně eh, říci, že i když máme ty nástroje v rukou, členské státy je často nevyužívají, takže bude důležité skutečně pokračovat monitoringu a ve sběru dat, tedy jasných dat, abychom věděli, co se děje s těmi evropskými fondy, zda skutečně slouží těm, přís, těm cílům, kterým mají. Hmm, Měli bychom tedy tlačit na členské státy, aby tento typ indikátorů předkládali. Děkuji vám. Thank you very much, Chair. I'd like to, to thank you. Děkuji. Eh, já bych chtěla poděkovat panu Tordovi za prezentaci. Nepochybuji, že komise dělá vše, co může, eh, aby vyřešila Eh, tuto závažnou problematiku. Nicméně já se přesto přidržím svých eh, původních, eh, svého původního stanoviska a sice v tom smyslu, že takováto rámcová strategie není úplně ten správný přístup, protože pokud něco potřebujeme, pak je to evropská strategie pro Romy. Není to otázka řešení na národních kontaktních místech. Jak jste již řekl, v českých zemích není dostatečná politická vůle k naplňování této strategie nebo prostě jakékoliv strategie, která třeba na papíře vypadá dobře. Mám ovšem konkrétní otázky. Z toho, co jste řekl, jsem vyrozuměla, že komise by si přála podnikat do budoucna určité kroky. Otázka je taková, jak komise přistupuje a jaký má, jaký eh, Eh, má, jaké má záměry postupovat, eh, pokud se týče eh, vyhánění Romů třeba v době Sarkozyho a podobně. Hodla komise podniknout určité kroky vzhledem k tomu, co už se stalo a jsou nějaké další plány do budoucna. A dále, jaký je názor komise například Eh, máme zde studii Evropského centra pro politické studie a je zde studie o vlivu evropského občanství. A tady je závěr, že evropské občanství je hodně eh, do velké míry založeno rasově, poněvadž mnohým Romům toto evropské občanství není přiznáváno. Takže otázka zní, jaké záměry máte, pokud se týče tohoto aspektu. Děkuji. Já se mohu jenom přidat k svým předřečnicím. Nejde o kritiku komise, ale E, když e, e, člověk sleduje tuto prezentaci, musíme dospět k závěru, že existují zprávy, analýzy, doporučení, monitoringy, ale v praxi se toho zatím mnoho nezměnilo. Zazněly určité podněty, kde co chybí, zejména jsou to finance, nedostatek integračních zkušeností, ale jádrem sdělení je to, že zde převážně chybí politická vůle a připravenost pracovat pro integraci Romů a přijímat příslušná opatření. Kromě toho, jak eh, řekla paní Weber, máme zde problém, že papír snese všechno a eh, mnohé z toho, co na papíře vypadá dobře, eh, v praxi vypadá úplně jinak. Třeba Máme zde samozřejmý nárok všech eh, romských dětí na školní vzdělání, ale eh, pokud eh, obce nepřistaví autobusy pro Romy z odlehlých míst, pak to v praxi nefunguje. Čili bylo by dobré, kdyby Evropská komise vytvářela tlak na to, aby příslušné prostředky se nejenom čerpaly, ale také využívaly tímto způsobem. Mám zde příklad. U nás existují organizace, které uvažují o partnerství s obcemi a s podobnými organizacemi v jiných členských zemích, tak aby se pokročilo v integraci Romů v Německu, ale také, aby byla poskytována pomoc integraci v jejich zemích původu. Mě tedy vlastně zajímá, eh, jak to udělat, eh, když eh, tam či onde chybí politická vůle? Nevím, jestli tedy komise má nějaké podněty, jak na tom úspěšně pracovat. Já využívám toho, co řekla paní Weberové. Weberová a myslím si jinak, že souhlasím s, další, s těmi předřečnicemi a chtěla bych říct si paní Weberové, že já jsem na tom správném místě a mohu hovořit o vyhošťování Romů ve Francii. Jednalo se asi o 400 osob, eh, situace byla výbušná a bylo to vedle Lyonu, to je třetí největší město eh, ve Francii. Tam žili v takových eh, špatných zdravotních eh, podmínkách. No umíte si asi představit, jak to bylo politování hodné. Vytvořila se tam celá mafiánská síť, která využívá této populace a pro děti to bylo velice problematické, protože žili v této truchlivé situaci. Romská populace žila opravdu ve výbušném prostředí a sousedící občané, kteří žili blízko tohoto tábořiště, nebyli spokojeni, to si umíte paní Weberová představit. Proto se to nemohlo ponechat v dané situaci, aby lidé na nedostatečně velkém pozemku žili. A myslíte si, že to vyhoštění bylo jiné než se tomu dělo v, za minulé vlády? Mohu říci, že ano, protože jsme to pak eh, jednali, projednávali jak s prefekty, tak i s eh, samozprávou. A eh, někteří lidé se přestěhovali někam jinam, ale jsme ve velice zneklidňující situaci, a e, tato populace vstupuje na naše území a z něho neodchází a ta situace je opravdu velice obtížná, ale zároveň s tím musím říci, že to je opravdu v dané situaci ve Francii e, taková rozbuška, která může vybuchnout kdykoliv. Říkám to vám, ale mohu to říci i jiným lidem. A myslím si, že je to ten paradox situace, ale nejenom i ve Francii. Přejďte se podívat eh, na velmi dobrou zkušenost inkluze Romů eh, ve francouzské společnosti. Eh, nyní už je to známější, je to pod názvem Andatu a týká se to 400 osob v lyonském regionu a opravdu je to velice úspěšný experiment. Vidíte, že i Francie má velmi rozdílné situace s různými podněty a znovu opakuji, že situace je zneklidňující, výbušná pro občany, ale také i pokud jde o e, sousední občany, které, kteří nechtějí být v samotné blízkosti. A proto se vracím nyní k těm strategiím na evropské půdě a k národním strategiím, protože se hovoří často o evropské strategii a já si říkám, kde jsou ty reálné pokroky, které se nachází v těchto textech. A vyhodnocení, pokud jde o zdraví a bydlení, eh, je na víceméně nulové úrovni. Ale máme pocit, že pořád slyšíme to tež a že ten pokrok není viditelný za poslední roky. Pak mám další dvě otázky, nebo jedná se spíše o upřesnění. Nejprve pokud jde o využívání fondů. Myslím si, že to není příliš jasné a ráda bych dostala další doplňující upřesnění o podpoře místních eh, organizací a také v zemích, od, eh, odkud přichází tato populace, jaké jsou tam společné projekty, jaké máme společné projekty a jak to funguje na úrovni regionální spolupráce. A pak mám další, druhou otázku, jak to vypadá s implementací neziskových organizací, romských organizací, protože to je opravdu velice důležité, aby situace Romů se zlepšila a aby také se zlepšil pohled na tuto záležitost evropských občanů. Time pressure. Jenom bych připomněl, že máme trošku časový pres protože do desáté hodiny eh, by se měl dostavit eh, pan eh, ředitel Viser z Evropského úřadu pro podporu azylu. Takže také očekáváme, že se vyjádří zástupce DG Equality. Takže pan Ilčev. Tak já budu stručný. Samozřejmě ta zpráva je provedena profesionálně a odpovědně. Nicméně je třeba začít hovořit o změně paradigmatu nebo e, přístupu nebo částí našeho modelu. My tady totiž eh, máme nové jevy v romských komunitách ve východní Evropě. Eh, Bulharsko eh, bylo zmíněno, nebo bývá zmiňováno mezi pěti zeměmi s největší koncentrací Romů. Tak já jako Bulhar mohu říci, že podle neoficiálních údajů Romové budou do 20 let možná převládající eh, skupinou obyvatelstva. Od roku 2007 eh, mezi novorozenci převládají Romové a také, jakmile se dostanou do pracovního věku, budou většinovou společností. může se tedy stát, že některé země, Bulharsko na prvním místě, se stane romským státem. Tento očekávaný, eh, toto očekávání růstu eh, romského obyvatelstva eh, je zdrojem velkých obav také v souvislosti se jejich integrací parametry nového procesu eh, by se dali nazvat jako neochota integrovat se, studovat, eh, učit se oficiální jazyk země. Čili otázka je, jak těmto lidem může být poskytnuta kvalifikace a důstojné postavení ve společnosti. Já souhlasím s tím, že skutečně je jim třeba věnovat eh, větší pozornost. Ovšem současně s tím eh, je třeba začít hovořit o zodpovědnosti lídrů romských komunit. Je třeba, aby pochopili, že mají nejenom stejná práva, ale také stejnou zodpovědnost za budoucnost našich zemí. Now, Mr. Bronx Pan Bronze, prosím stručně. Uh, sure Jsem si jist, že um, podle těchto um, návrhu to právě, jako, že jsme štědří a jak si, že to, to, to, to, tento dojem nechci kazet, ale je to v, v podstatě poměrně pasivní uh, ten přístup k situaci Rom. Romové jsou představováni jako e, lidé, kterým bylo ublíženo. A to je jistě pravda. A s tím, že je potřeba něco udělat pro ně, že jsou eh, portretováni jako lidé, kteří nejsou schopni si, eh, se rozhodnout a vybrat si způsob života sami. Je jim řečeno, že se musí vzdát svého způsobu života, jako kdybych její přání nebyla důležitá. Představa, že se mohou Eh, že mohou změnit svůj um, přístup, pokud by uh, chtěli. To je v podstatě takový přístup, takový um, patronizující. Říká se, eh, že nesmějí být diskriminováni ani obětí stereotypů. To v angličtině to stereotypy znamená, že vlastně mm, forma něčeho se stává neměnou. Zda charakteristika osob je možno e, být měnit, to je otázka k diskusi. Um, v podstatě lidově slovo stereotyp znamená generalizovat o mm, vlastnostech skupiny lidí. Často se říká, že by se nemělo generalizovat. To je nesmysl. My bychom ale neměli aplikovat generalizace na všechny členy uh, Eh, skupiny, protože jsou výjimky. Avšak generalizace, generalizace se činí nejenom eh, strany veřejnosti, ale i z evropských institucí jako Europol. Pozorňuji na brožuru publikovanou Europolem 1.9.2011 nazvanou Obchodování s lidmi v Evropské unii. Populace, z kterých vycházejí um, kriminální gangy jsou často ozn- eh, jaksi uváděny na seznamu a na eh, na začátku toho seznamu byly Romové. Romské dívky také jsou na seznamu jako hlavní oběti obchodování s lidmi. A když to ignor, když se to bude ignorovat, tak eh, vlastně to nebezpečí, které jim hrozí, bude trvat. V tisku se takto označují Um, v britském tisku se hovoří o bulharských a rumunských občanech jako pachatelích různých trestných činů, ale eh, s tím, že jde o Romy. Eh, dělat něco jiného by znamenalo cenzorovat myšlenky a eh, popírat důkazy. Pane Matěje? Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě tato strategie v Evropě je něco, co musíme jedině pochválit, ale nemyslím si, že je příliš účinná protože Romové již mají v některých evropských státech potíže s integrací víceméně větší nebo menší, ale v každém případě si myslím, že tato populace má problémy typu kulturního a Eh, jejího postavení vůči veřejnosti. Protože tato populace mm, samozřejmě neposílá své děti eh, do škol. A eh, je pravda, že, že mladé dívky se mají vdávat a ve 12 letech už jsou někomu přislíbeny a proto těžko vstupujeme do této kultury. Oni žijí v uzavřeném prostředí a těžko se integrují do občanské společnosti, ať už žijí eh, jakkoliv. Tyto děti, eh, které nedocházejí eh, do školní docházky, tak se těžko potom integrují, nemohou se vůbec integrovat. Já jsem byla v Rumunsku s několika kolegy, jsem navštívila E, ty jejich e, tábory i ve Francii, ale myslím si tím, že e, nechodí do škol a nestýkají se s ostatními dětmi, no tak pak jsou víceméně ztraceni pro celou společnost a v tom tkví velký problém. Samozřejmě členské státy mohou pořád dávat dotace, ať, ať už jsou to členské státy nebo Evropská komise nějaké finance, ale ten problém integrovat, integrace bude pokračovat dále, protože oni sami si nepřejí být integrováni. A ať uděláme cokoliv, tak oni se neintegrují, ale oni sami pak tím trpí. Například, když eh, žena nemůže jít do nemocnice, aby byla ošetřena a zakazují její manžel, myslíte si, že, myslíte si, že takováto žena je šťastná? Já samozřejmě jsem slyšela mm, eh, to, co bylo řečeno, že nedošlo k velkým eh, změnám mezi vládou prezidenta Sarkozyho a současného prezidenta. Ale je pravda, že tyto lidé žijí ve špíně a když je horko, tak uh, Eh, těžko, se, těžko žijí, ale v zimě také. Eh, takže nemáme integrační plány pro Afri- máme plány pro Afričany a tak dále, ale těžko pak integrujeme Romy, protože oni žijí, v, jak jsem řekla, v uzavřeném kruhu a my jim sice podáváme ruku, ale oni, si, oni ji nestisknou, tak si myslím, že ta evropská strategie bude nedostačující, protože nemůžeme jí tu ruku podat, když oni sami nám ji nepodávají. Já myslím, že nebudeme tady uh, vést nějakou polemiku, ale protože existují stereotypy, typy a převládají i v tomto sále. E, tak e, říkáme si, jestli vůbec někdo z, z přísedících e, kolegů tak navštívili vůbec tyto tábory Romů, ale já se neobracím na vás, paní Matě. Já jsem pozorně četla sdělení komise a myslím si, že poukazuje dobře na problémy a opravdu ta politická vůle členských států je a také jsem ráda, že eh, tato populace je evropskou, eh, evropskou populací, evropskými občany a nemají, nemáme se na ně dívat eh, jako na emigraci. Ať už si o tom myslí kdo, cokoliv kdokoliv. Myslíme si, že eh, máme tedy evropskou strategii pro eh, národní, evropský rámec pro národní strategie a to je určitě smysluplné, ale má to určité limity. Proč eh, tito lidé jsou součástí obchodování s lidmi. Proč nemohou docházet do škol? Ne, protože nechodí, ale protože nemají dostatečné prostředky k tomu. A proto základní otázka je, jak jsou e, používány evropské fondy a souhlasím se Silvi Guillaume a jak se zapojuje do této problematiky občanská společnost a neziskové organizace. Já neříkám, že situace dnes je stejná, jako byla za vlády Sarkozyho, ale když diskutuji s neziskovými organizacemi a e, víme, že ve Francii pokračuje kolektivní hromadné e, vyhošťování. Před 14 dny v pařížské oblasti Saint-Denis bylo, byly vyhoštěny zase další Romové a e, oni se odstli e, Eh, jinde v Bobini, ale policie pak stejně je vyhostila a hodila, vyhodila na ulici. A protože to byla vůle místního starosty a místních občanů, a je třeba jim najít nějaký místo, pokračují hromadné vyhoštění a Francie není vzorem ale máme nyní eh, kontaktní bod eh, a jeden prefekt byl jmenován, aby se tím zabýval, ale nemá reálné finanční prostředky, aby mohl eh, zavést politiku, nemá finanční prostředky a neexistuje žádná politická vůle. A když posloucháme francouzského ministra vnitra, tak si musíme položit otázku, jak, jakým změnám v politice ve Francii vůbec došlo. Sdělení je určitě dobrý základ a poprvé si myslím, že Evropská komise integrovala eh, názory veřejnosti, neziskových organizací a můžeme ovlivnit tedy vládní pozice, abychom pokročili, ale je nutné dát eh, opravdu důraz na vyhodnocení, protože vůbec nevíme, jaká situace vládne a často jenom předpokládáme, k čemu dochází. Proto je třeba, aby to bylo řečeno naléhavě, abychom udělali skutečnou analýzu a vyhodnocení fondů, které jsou dány k dispozici a víme, že v zemích, které se nacházejí na východ EU, tak nevíme, jak to je vyhodnoceno a použito. Giovanu Dordea. nyní stručně prosím reakci zástupce komise. Protože pan, pan Fischer už čeká. Děkuji, pane předsedo, bude to skutečně stručné. Především bych chtěl poděkovat Evropskému parlamentu za pozvání k tomu, abych eh, zde eh, představil eh, a představil naše mm, sdělení a my se opíráme nyní o články 292 a dále článek 91 90 lomeno 1 a e, nebylo možné tedy e, návrh nechat e, společně schválit radou a parlamente. Proto tedy děkuji vám za podporu, která zde byla vyslovena. Důležité je, aby parlament nestal stranou tohoto politického procesu a naopak, aby se mohl vyjádřit k těmto doporučením a opatřením. Já bych chtěl poděkovat za všechny připomínky, které zde zazněly, včetně těch kritických. Já bych chtěl nicméně zdůraznit, že, zde hovoříme o evropském rámci pro národní strategie. Což znamená, že hovoříme o strategiích, které jsou z roku 2011, ale také hovoříme o oblastech, jako je vzdělávání, bydlení, veřejné zdraví či zaměstnanost. A to jsou oblasti, kde Evropská unie přímo nemá kompetence. To jsou kompetence eh, států. Z tohoto důvodu také ty národní strategie eh, jsou eh, důležité. Přesto ovšem Evropská unie prostřednictvím strukturálních fondů dává k dispozici prostředky na realizaci eh, státních politik. A je samozřejmě důležité, jak řekla paní Veržia, aby tyto peníze existovaly dále, byly k dispozici dále a zároveň, aby byly sledovány i tedy, jak jsou vynakládány a nemusí být využívány pouze státními orgány, ale také nestátními organizacemi. Máme zde definované politické cíle a budeme mít mechanismy, tedy chceme, aby byly mechanismy Eh, jak dostat ty peníze tam, kde je jich třeba. Nicméně my zde zdůrazňujeme eh, eh, politickou důležitost toho, aby Romové byli integrováni do priorit, například také strukturálních fondů v příštích sedmi letech. Takže komise bude pokračovat v této strategii a kdykoliv to bude třeba, Eh, obrátíme se na Evropskou radu, případně na Evropský parlament. V příštích eh, několika měsících eh, budeme chtít, aby zejména místní orgány a další organizace se zaměřili na projekty, které bude třeba naplňovat. Měl by to být, měl by to být hledání modelů, které pak bude možno přenést taky do jiných měst, obcí a jiných členských zemí. A to je de facto otázka eh, paní eh, Weber. My eh, tedy chceme nadále sledovat a jak si pracovat dále poté na základě toho, co bylo vykonáno v roce 2011 ve formě intenzivního dialogu, kdy eh, jedním z výsledků bylo to, že francouzská legislativa eh, byla upravena podle našich požadavků a v souladu se, svobodným, se směrnicí o svobodném pohybu osob. A konstatujeme, že francouzské orgány Eh, ustanovení této směrnice plně respektovali a, a v případě eh, vyhošťování eh, určitých osob, tak tady rozhodovaly soudy, které buď to potvrdili a nebo vyvrátili rozhodnutí francouzských správních orgánů. Takže mm, tak nějak to je. Děkuji vám. Děkuji vám. Tolik je debatě o implementaci národní strategii pro Romy. Because we are... Tímto tedy eh, tento bod skončíme a musíme přijít k bodu 8. Jak jsem říkal, pozvali jsme na tuto schůzku ředitele Evropské uh, úřadu na podporu azylu EASO, pan Robert Visser vítejte a mm, nám prezentovat naši výroční zprávu o činnosti o situaci v oblasti azylu v Evropské unii. Budeme, pak bude následovat výměna názorů s členy výboru LIBE. Já osobně tady nebudu být, nebohu moci být na celou diskusi, protože mám jiné uh, povinnosti Zastoupí mě místo předseda. Um, ehm, vítejte, pane Vyser, máte slovo. Děkuji, pane, před, pane předsedo. Jsem rád, že vám tady mohu prezentovat zprávu o činnosti roku 2012 i um, spr- roční zprávu o azylu v Evropské unii. Dovolte, abych vám krátce prezentoval situaci z roku 2012. Hmm. A současně, abych vám řekl něco o tom, jak vidíme situaci do budoucna. V roce 2012 bylo um, 300 mm, tisíc um, žádostí o azyl. Jak vidíte, je tady e, drobný nárůst s předchozím rokem. Um, Toto není velký, velký nárůst, ale je to trvalé. Ta červená linka, to jsou nové žádosti a tady je důležité si uvědomit, že celkový počet žádostí podle statistik Eurostatu není počet osob, které požádali. Ten rozdíl mezi těmi dvěmi eh, křivkami jsou opakované žádosti tak to je také e, stálá křivka a znamená to, že celkový počet e, žadatelů je o 10 nižší než um, celkový počet žádostí. V roce 2012 ty žadatelé pocházejí především z Afghánistánu, z Syrie, která rychle narůstá z důvodu, které nemusím vysvětlovat. Uh, pak jsme znovu um, přeskupili ten systém západní Balkán, to je um, bráno jako jeden region a není to něco, co se často dělá. Mám to z dobrých důvodů takto skupené a je tam mnoho mm, charakteristik, které platí pro všechny státy. E, celkově největší skupinou mnoho let už a bude i letos patrně, mm, ale ještě tomu tak není, protože jsme v první polovině roku viděli změnu v přílivu. Afghánistán stále trvá ale eh, Syrie zase narůstá a poměrně rychle, ale hlavní zdroj z polovině eh, první, první polovině roku je Rusko. My to studujeme, ten trend je příliš brzy z toho vyvozovat závěry, ale je to pozoruhodná změna ve statistikách. Nejnižší je Eh, nebo tam nejposlednější je západní Balkán. A z Ruska je to ještě víc, jak vidíte. My víme, že západní Balkán má sezónní příliv. A také víme, eh, vidíme ty sezónní efekty v, eh, toším, v tomto měsíci, v příštím měsíci. Rychle to narůstá. A to až do no, listopadu, poměrně rychle. Ehm, důkazy ukazují, že ze západního Balkánu ten počet narostl i v druhé polovině roku. Jeden z důvodů, proč jsme um, to studie probíhaly, co týče západního Balkánu, které budeme prezentovat, ukazuje, že ty faktory které přispívají k eh, situaci na západním Balkáně a mělo by to vést k praktickým změnám politik členských zemí. Syrie. Zajímavé. Velice aktuální. Narůstá to tam rychle. To je asi nejobtížnější eh, případ, jak si jak předvídat tam ten vývoj. Eh, harmonizovaná reakce členských států čívá v tom, že nějaká ochrana se dává 98%. Na druhou stranu určitá ochrana, eh, nebo typ té ochrany se liší v jednotlivých členských zemích. A um, Současně jednáme s členskými státy o tom, proč jsou ty přístupy různé a celkový efekt je eh, takový, že nutná ochrana je poskytována. Také investujeme mm, do situace v Syrii. Máme síť expertů, abychom měli aktuální mm, informace a pravděpodobné reakce. Také jsme vytvořili přípravný e, systém, pokud se věci dramaticky změní. V tuto chvíli 16 členských zemí již má ten e, počet ze Sýrie mezi tři nejvyšší eh, skupiny, takže to je indikace, jak závažná je ta situace v Syrii. Není to specifické pro dvě země, které mají skutečně vysoké počty těch žadatelů Německo a Švédsko, ale je to celoevropské. Mm, když se vrátíme do minulého roku, mm, byli jsme svědky zlepšení v členských státech, které investují do azylových systémů a předpokládají nový balíček, který má být přijat. A byli jsme svědky toho, že celková ochrana stoupla o 28%, a to je v důsledku situace v některých částech světa. dále přejdeme k činnostem našich. Když se podíváme na rok 2012 eh, a první poletí 2013 je školení a kvalitativní procesy. To je základ v Evropské unii jsou všichni musí být vyškoleni, vzděláni stejně. Stejných, pomocí stejných materiálů, stejných osnov. To je pravděpodobně hlavní příspěvek k konvergenci a harmonizaci praxe. Je to samozřejmě jeden z hlavních cílů EASO. Až do posud jsme tedy začali v 1. ledna 2012 a zatím jsme vyškolili asi 2500 úředníků. To je důležitý počet, který přesahuje pilotní projekty v předcházejících letech. Z těchto máme důlež, významný počet jaksi národních školitelů, které pak školíte školitele a pak eh, školí dále. To je základní metodologie, která vede k výsledkům. Dále mapujeme kvalitativní systémy členských států a poté jim pomáháme při zlepšování kvality. Dále praktická spolupráce, to znamená schůzky expertů. Hmm, to je důležité benchmarking a tak dále. Dále jsme poměrně flexibilní v přeorganizaci workshopů, k situaci v Syrii, Rusku. kde byl nárůst velký od začátku tohoto roku. Snažíme se mít specifické flexibilní nástroje. Dále informace o země původu, jak víte, to je nejdůležitější součást informací o azylových rozhodnutí, posouzení situace v zemi původu. Zpracovali jsme čtyři zprávy o Afganistánu a řadu dalších zpráv o um, menšího rozsahu budeme vytvářet více sítí COI, to jsou sítě expertů v jednotlivých zemích. Také máme portál provozu, eh, který je informační bod pro všechny oddělení COI v EU. Systém včasného varování připravenosti, to je nový nové ustanovení Dublin 3. Eh, my jsme přednímali tu situaci a teď probíhá systém váření včasného varování. Začalo to na začátku letošního roku sběrem dat a už několik týdnů máme na stránkách k dispozici ní data budeme je čtvrtletně zpracovávat. Pak zvláštní podpora situací, které si zaslouží pozornost. Od začátku Řecko tedy a Lucembursko i Švédsko a Itálie. Tam jsou, tam mm, je poskytována e, různá podpora, ale v podstatě s cílem, podle zhodu e, s cíly omisí EASO. Externí dimenze, vzhledem rozpočtovým obezením mm, to není na mm, hlavní priorita, ale investujeme určité činnosti, do určitých činností s účastí komise, při zaměřením na Afriku a také to rozšiřujeme na Jordánsko. Specifické programy um, Mladiství bez doprovodu akční plán komise. Eh, později bude zpracována brožurka o posuzování věku se zaměřením na obchodování s lidmi, spolupráce se soudci, soudy a spolupráce samozřejmě s Evropským parlamentem a institucemi, radou, Evropskou komisí. A důležité je také občanská společnost. Příští kroky. Hmm. Rámec bude nový asilový balíček, tam rád, že to bylo odhlasováno, přijato. Zdůraznuju, že to je tady velký krok azylové politice EU od minimálních standardů k harmonizovaným standardům. To je mm, obrovský krok a bude to vyžadovat spoustu energie, spoustu pozornosti to implementovat. A EASO Mm, podpoře tohoto procesu bude věnovat spoustu energie. Tedy zákon v akci, o to jde. My nejsme tady proto, abychom sepisovali zákony, to je důležité, sice, ale e, zákon musí platit v praxi, jinak je to pouze, zůstane pouze na papíře. Se vás nepřekvapí, že hlavní zaměření je zase na školení, COI a praktické spolupráci. Samozřejmě budeme dále stavět na článku 33 Dublin 3 a budovat systém včasného varování. připraveni na cílenou podporu členským zemům, zemím. My jsme podepsali dohodu s italskou vládou, dali jsme podporu Itálii, implementaci azylového balíčku a současně jim pomáháme při nápravě nedostatků, které byly identifikovány. Samozřejmě je to možné pouze mm, v rámci těch prostředků, které máme. My jsme vděční za podporu výboru Libé a parlamentu Eh, co žádáte od EASO, lze eh, dělat, to mohou udělat pouze lidé, kteří jsou připraveni vám pomáhat. Eh, lidské zdroje naší práci agentury, to je to nejdůležitější. Kontinuita aktivit jako včasné varování, to je pravidelná um, pravidelná eh, věc. Eh, každý měsíc mohou být nové změny, trendy a vyžaduje to určité lidské zdroje. Ještě jednou děkuji za vaši podporu a jsem připraven reagovat na vaše otázky. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Fise. Uh, I have Děkuji vám, pane Vešere. Přeji vám všem dobré ráno. Mám zde čtyři přihlášené do debaty. Jako první paní Wikström. Děkuji vám, paní předsedající, a děkuji panu Viserovi za eh, vynikající prezentaci. To nám skutečně to je pro nás takovým, takovou vítanou informací o nejnovějším vývoji. Ve výroční zprávě se zmiňuje riziko vracení lidí do zemí, kde není garance bezpečného návratu. Mě by zajímalo, jak velký, jak velké toto riziko je a co můžeme udělat pro to, abychom se tomu vyhnuli. Ehm, jak se vlastně zachází s lidmi po té, co někam přijedou. A e, také velice důležitý je e, princip bezpečného návratu. Čili, jak vidíte, e, roli svého úřadu v této souvislosti. Já spolu s dalšími kolegy eh, v této místnosti jsem hrdá na společný eh, systém eh, asilové politiky v Evropské unii. Nicméně je před námi další výzva a to je ta implementace nařízení a směrnice ve všech členských zemích. Já si vysoce cením role EASO v této souvislosti a vítám mechanismus včasného varování eh, v Dublinu 3. Zajímalo mě, zda jste narazili na potíže v členských zemích z hlediska poskytování spolupráce nebo jednání s nimi. Problém je v tom, že tento systém mohou využívat pouze migranti, kteří se již nacházejí na území EU a mohou osobně požádat o azyl. A já si myslím, že teď je třeba eh, učinit další krok. Protože eh, v stále rostoucí míře umírají, umírají eh, eh, tedy hynou imigranti například ve vodách Středozemního moře. Takže jak byste si představovali právní způsob žádání o azyl, který by byl tady bezpečný pro lidi. A jak třeba vytvořit eh, řekněme, eh, legální cesty eh, žádání o azyl. Paní předsedající, eh, já se omlouvám, ale vzhledem k času opravdu vás žádám, abyste dodržovali čas maximálně dvě minuty. Nyní pan Fankap, paní Jotová, pan Jotová, pan Mecola, pan Bronx. Tak, pokud se někdo další nehlásí, končím nebo uzavírám seznam řečníků. Chtěl bych poděkovat eh, panu Vyserovi, že se zúčastnil našeho jednání. Jeho přednáška byla velice jasná. Nejprve bych chtěl položit otázku o Syrii. Určitě se jedná o nemožný úkol, tak jak bychom si přáli to eh, řešit, protože eh, Syřani migrují do Evropy a máte kontakty s Tureckem, s Jordánskem? Co se týče způsobu, jak tyto toky lidí bychom eh, mohli eh, zjistit, ale také mám na mysli Švýcarsko, Norsko, to jsou bohaté země, neměly by se také implementovat do tohoto procesu a být za to zodpovědní Další otázka se týká lidských zdrojů. Řekl jste, že potřebujete znalce, kteří dobře znají azylové právo v Evropě. A jsou to určitě angažované osoby a pak také potřebujete dočasné pracovníky. Jaké jsou vztahy mezi eh, těmito lidmi, mezi těmi dočasnými a stálými? A pokud jde o Rusko, tak eh, Eh, víme, že máme hodně žádostí o azyl z Ruska. Přeskoumali jste i tuto situaci a mohli byste to eh, schrnout? Eh, je to účinek Putina nebo z jiných důvodů tyto lidé docházejí do EU? Děkuji vám, paní předsedající. Já bych chtěla poblahopřát panu Vysorovi nejenom za, k prezentaci, ale k této zprávě. Já musím říci, že ji nemám přečtenou úplně celou, ale e, všimla jsem si varovných čísel, e, které se týkají poč, rostoucího počtu migrantů ze Sýrie versus naší asilové kapacity. E, Bulharsko a také Řecko jsou první na ráně, neboť to je ta externí hranice. Evropské unie eh, V Bulharsku došlo o 46, k 46% nárůstu eh, to bylo oproti již 100% využití naší azylové kapacity. Fondy, které jsou k dispozici pro humanitární pomoc, eh, jsme, jak jsme se dozvěděli, byly nedávno eh, poměrně dramaticky seškrtány, takže to mě také činí obavy. Vnější hranice eh, Evropské unie eh, očekává také tvrdou zimu, drsnou zimu a to bude asi velmi obtížné období. V této souvislosti jste zmínil, že k vašim hlavním funkcím patří poskytovat cílenou a specializovanou pomoc zemí, které to právě potřebují. Čili to máte připraveno pro Bulharsko a Řecko. Děkuji, paní Jotová, paní Mecola. Děkuji, pane doktore, za vaši skvělou prezentaci. Já jsem si výroční zprávu prolistovala a jsem velice ráda, že EASO e, funguje také na Maltě. Také vám děkuji eh, za eh, velmi užitečné setkání v červenci, kde jsem to tedy eh, viděla na vlastní oči. Já nyní vím, že skutečně EASO potřebujeme. My samozřejmě víme, že na Maltě je obrovský počet, nadproporciální počet žadatelů o azyl a poněkud nám chybí solidarita od jiných členských zemí. A e, samozřejmě e, problémy, tedy, které máme, to znamená už přelidněnost Malty, e, se nedá vyřešit pouze finančními prostředky. A já musím říci, že čísla na, člán, na straně 47 výroční zprávy mě zklamala, totiž, že z 270 eh, lidí, eh, kteří eh, měli nárok na relokaci z Malty jinám do Evropské unie, se uskutečnilo pouze 40 přesunů. Opravdu nevím, proč to tak je. Zajímalo mě, zda tedy EASO mohlo pomoci Eh, tak aby členské země se nebránily nadměrnými požadavky na úkor jiných členských zemí. Já chci říci jasně, že EASO má právní moc eh, podporovat relokaci, tak aby všechny členské země nesly svůj řádný podíl odpovědnosti. Později v září eh, se bude konat eh, setkání se zástupci členskými zeměmi a já vím, že vy budete moci zde přednést tento problém. Děkuji vám, pan Brons. Eh, lidé, kteří, se kterými není zakázeno řádně, potřebují ochranu. Jakmile se lidé pokoušejí eh, dostat do země nelegálním způsobem a pak se snaží eh, ve vybrané zemi eh, žádat o azyl, pak je třeba tedy pochybovat o jejich motivech a musí být možnost tyto azylové žádosti odmítat nebo zdržovat. My současně eh, ovšem eh, děláme mnoho pro to, abychom eh, naopak podporovali nelegální, nelegální imigraci. Vy jste hovořili o Syrii a Afghánistánu. Možná, že kdybychom tam nevedli války, tak by tam nebylo tolik emigrantů. Dále tady máme zde další zajímavou eh, sbírku zemí, jako je eh, Turecko, Saudská Arábie a podobně, eh, které schovají podobně. Pokud tedy jdeme do válek, pak no, bychom se samozřejmě neměli divit, že lidé z těchto zemí utíkají. Děkuji, pane Bronsi. A nyní ještě paní Keller a poté skutečně už uzavřu eh, seznam řečníků. Ano, děkuji, já se velice omlouvám, eh, že jsem tady nemohla být od začátku. Já eh, bych chtěla jenom za svoji skupinu za zelené říci, že EASA odvádí vynikající práci, velmi důležitou práci, která by měla být jedním ze základních pilířů naší asilové politiky. To musí také reflektovat rozpočet, který se eh, nyní eh, zbytečně zaměřuje na odsuny lidí zpátky do eh, zemí, odkud přišli místo, abychom tedy pomáhali. Důležitá je samozřejmě solidarita mezi členskými zeměmi, ovšem to samozřejmě nevyřeší EASO. Tady musí vyvíjet tlak například Evropský parlament a členské země prostě musí být přesvědčeny o tom, že je nutno se chovat solidárně eh, vůči lidem ze zemí, odkud se prostě utíkat musí, pak se tam žít nedá. Takže těm je třeba projevovat solidaritu a myslím, že EASO může mm, tedy eh, pomáhat českým zemím k tomu, aby měli řádně fungující asilový systém. Děkuji vám. Děkuji. A nyní dávám slovo zpátky ještě panu Fizerovi, aby mohl odpovědět na otázky. Děkuji vám, paní předsedající. budu postupovat po řadě. Paní Wikström se ptala na navracení uprchlíků a co se, co se děje repatriovaným lidem. Myslím, že podstatou evropského asilového systému je garantovat kvalitu procesu a rozhodování, kde tedy nevznikají rizika pro repatriované osoby. Když si uvědomíme, jak velký a složitý je svět a eh, jak zde přetrvává princip suverenity, tak z praktického hlediska jediným Eh, rozumen, eh, rozumným, eh, rozumnou odpovědí je to, že non-reforma, tedy říká, je třeba je třeba prověřovat v tom okamžiku, kdy jsou lidé o nás a teprve pokud je tam garance slušného zacházení z repatriáty, jedině tehdy je můžeme nutit repatriaci. veškeré tedy to, že bychom měli nějaký monitorovací systém globální, tak to si opravdu nedovedu představit. Já jsem operativec a praktik a myslím si, že opravdu není možné si vůbec představit něco takového. Čili soustředíme se na kvalitu našich procesů, našich azylových procesů v rámci EU náš nový asilový balíček v tom zachází opravdu daleko. A tím se dostávám k další polovině, druhé polovině otázky. Eh, a to je eh, monitorovací kapacita vůči členským zemím. Já vám mohu s potěšením říci, že spolupráce ze strany členských zemí je velmi pozitivní, jsou nám poskytována, poskytovány všechny údaje, které potřebujeme. Samozřejmě bychom těch údajů možná rádi měli eh, více, ale samozřejmě můžete mít pouze ty údaje, které jsou k dispozici. Jak říkám, členské země se vůči nám staví pozitivně a to tež platí o Frontexu, Eurostatu, Evropské komisi tak, abychom se neduplikovali a to je skutečně fungující a účinné. Třetí fáze společného evropského asilového systému. Já osobně jsem přesvědčen, že se to podaří naplnit. Právo se dynamicky vyvíjí, Totež se dá říci o realitě ve světě migrace. Určitě vše se musí neustále přizpůsobovat. Je na legislativcích, aby iniciovali eh, takovou tu adaptaci systému a my samozřejmě jsme připraveni spolupracovat. Pan Hanekam se ptal na Sýrie a možný zásah v tomto regionu, eh, pokud to mohu takto eh, formulovat, eh, to samozřejmě není naším primárním úkolem jako EASO. My se soustředíme na kapacity v rámci EU, ale máte pravdu, že komise a zahraniční servis Unie zde provádějí kroky a my jsme s nimi v úzkém kontaktu, zejména abychom se nedublovali. Dále přidružené země, jako je Švýcarsko a další, je, jsou zapojeny do naší práce EASO a také spolupracují s komisí a zahraničním servisem, takže myslím, že to propojení tady funguje dobře. Pokud se týče zaměstnanců stálých a dočasných, my tedy eh, pracujeme s těmi i o němi, i když eh, používáme jinou terminologii. My potřebujeme obrovské množství eh, stálých pracovníků, ale zároveň dočasných, a to jsou národní experti na aktuální situace. V současné době se to týká zejména Ruska a e, západního Balkánu, kde se nám podařilo e, získat e, v krátké době řadu expertů na tyto regiony, kteří na dobu několika měsíců, možná roku či dvou, budou pracovat pro nás a pak se tedy vrátí ke své původní práci. Čili tak nějak to funguje, tak nějak pracujeme. Takže tak nějak to je. Rusko a putinovský efekt. No tak já nevím, jestli to je tento efekt. Já ale vím, že eh, z Ruska se k nám eh, tlačí zejména eh, Čečenci nebo ti, kteří se prohlašují za Čečence. Tak to prostě je. Jde o Čečence. Tak eh, Syrie a kapacita členských zemí. Co zde můžeme udělat? Základem evropského asilového systému je odpovědnost eh, jednotlivých členských zemí za vlastní kapacity i systémy. To, tak toto bylo rozhodnuto, pro mě je to daný fakt. EASO v konkrétních případech může eh, pomoci velice konkrétním namírušitým způsobem ke eh, zvýšení kapacity. My určitě nasloucháme a sledujeme, eh, kde je aktuální potřeba. A pokud nastane opravdu mimořádná situace, tak eh, eh, určitě ne každá členská země může eh, velice rychle navýšit svoji kapacitu a v těchto případech právě EASO může pomoci, může tedy poskytnout nouzovou pomoc, včetně poskytnutí jakési kapacity navíc v jednotlivých stadiích procesu. Jediné, co tedy nemůžeme udělat, je Eh, rozhodovat v jednotlivých případech, to je eh, privilegiem členských zemí. Malto, tak tu znám přímo zblízka. Děkuji vám za laskavá slova. Ano, myslím, že to vidíte správně. Eurema nám eh, poněkud má výkon menší, než jsme si čekali a e, daleko více toho jde cestou dohod mezi českými zeměmi, než tou evropskou cestou. My zde hovoříme o několika bilaterálních e, systémech. Já, já nemůžu říci, že by to nebylo úspěšné celkové počty jsou dosti velké, když samozřejmě mohou být větší. My jsme zatím vyvodili důsledky eh, na základě skutečností, a sice v tom smyslu, že je možné některé aspekty zlepšit na straně eh, přijímající země, i vysílající země. Relokační fórum, které se bude konat v září, tak tam určitě se budeme angažovat a budeme debatovat o tom, co je možné ještě udělat. Poslední dvě otázky, pan Bronze. Já si myslím, že migrace a na nelegální migrace, eh, to co, to, to, co říkáte, to určitě má vliv, ale já tady nejsem od toho, abych eh, hodnotil z tohoto hlediska západní politiku. A ještě paní Keller, já bych vám chtěla, chtěl poděkovat eh, za pouzbudivá slova. Eh, my možná nejsme až tak eh, pečlivě sledováni, ale my eh, určitě tady pracujeme v úzké spolupráci s evropskými institucemi. Děkuji, pane Fischer. Tím se dostáváme k závěru tohoto bodu programu a přejdeme k dalšímu bodu, což je zpráva pana Klase. Klase. Kolegové, musíme trošičku přidat, protože jsme pozadu. To je bod 9, to je e, změna přílohy rozhodnutí 2009-935 SVF, pokud je o seznam třetích států a organizací, se kterými má Europol uzavřít dohody. Libe si vyžádalo e, zprávu o právní služby, takže vyzvu právní službu, aby prezentovali své stanovisko a pak přejdeme ke zpravodaji. Pan Kajoli. Děkuji. Já stručně shrnu právní stanovisko týkající se čtyř otázek, které má k návrhu um, rozhodnutí rady seznam zemí, se kterými má Europol uzavřít dohodu. Toto rozhodnutí má změnit ten seznam na 8. Takže otázka je, zda stávající um, postup, to znamená konsultace, bude právně správný. Pane Kajola, kolegové, prosím, můžete se bavit venku. Um, Pane Kajla, pokračujte, prosím. Ty závěry k první otázce bylo, že ani právní základ, na kterým je to podloženo, ani postup části parlamentu jsou správné. Návrh je založen na článcích z různých rozhodnutí rady, ale není založen na žádném článku smlouvy to by mohlo mm, být formálně považováno za situaci eh, vytvoření sekundární legál, eh, právního základu, což znamená právní základ, který není ustanoven ve smlouvě a který si instituce stanoví sama. Soudní dvůr již přijal negativní stanovisko k vytváření sekundárních právních základů po žalobě Evropského parlamentu. Soud se domnívá, že sekundární právní základ dává institucím legislativní pravomoc, která přesahuje tu, kterou je uvedena ve smlouvě, podkopává princip institucionální rovnováhy. Navrhované rozhodnutí po přijetí by mělo čistě sekundární právní základ a akce žaloba ke zrušení by mohla být mm, podána například parlamentem. Dále postup účasti parlamentu je nesprávný. Navrhované rozhodnutí Rady o seznamu třetích zemí organizacím, se kterými Europol může uzavírat dohody, představuje opatření implementující rozhodnutí Europolu. Eh, tento mm, návrh rozhodnutí, který bude přijat po vstupu eh, smlouv, smlouvy, bude muset se řídit novým režimem přenesených pravomocích a prováděcích opatření eh, to bude, to bude muset být rozhodnutí mm, pozměněno eh, které, a ty seznam budou muset být přijímány jako přinesené pravomoci. Postup je eh, pro eh, novelizaci rozhodnutí Evropy je běžný legislativní postup. Proto zbývají dvě možnosti, jak stanovit tyto seznamy. Buď změnit rozhodnutí Europolu tím, že by se ty seznamy dělaly přenesenými pravomoci nebo eh, prováděcími pravomocemi, a nebo změnit rozhodnutí Europolu v tom, že Europol by měl uzavřít dohody s těmito čtyřmi organizacemi. Co se týče stanoviska parlamentu a zda to bude mít dopad na eh, možný mm, soudní případ, je, tady stačí říci, že výkon pravomoci parlamentu podat žalobu není závislý na stanovisku parlamentu v době, kdy to bylo přijímáno. Třetí otázka se týká pravidel, eh, pokud nové eh, nařízení vstoupí v platnost předtím, než budou uzavřena jednání o eh, dohodách o spolupráci. Mělo by být jasně řečeno, že odpověď na třetí a čtvrtou otázku závisí na textu nového nařízení o Europolu, která bude přijata. Následně právní stanovisko může poskytnout pouze hypotetickou odpověď na tyto dvě otázky, protože není možné předvídat, jaký bude výsledek jednání mezi těmi mm, legis- eh, zákonodárci. Odpověď je založena na textu nařízení, jak vypadá teď. Pokud vstoupí nařízení v platnost dříve, než budou uzavřena všechna jednání, um, pak tedy um, článek 31.77 zůstávají stejné a nové dohody o spolupráci se budou muset řídit požadavky nového nařízení Europolu budou muset být uzavřeny podle článku 218 TFU a budou muset obsahovat záruky na ochranu soukromí a základních práv a svobod jednotlivců. Čtvrtá otázka se týká navrhovaných změn eh, nového nařízení Europolu podle eh, hlavních požadavků Ehm, pro spolupráci se třeními zeměmi a má určit, zda dohody spolupráci, které již platí, neporušují nové nařízení Europolu a budou muset být znovu ehm, jednány. Článek 73.2 navrhované nařízení uvádí, že vstup platnost nařízení neovlivní právní e, ehm, činnost dohod uzavřených před vstupem tohoto, tohoto nařízení v platnost podle příslušných článků Europol může předávat osobní data orgánům třetím zemím nebo mezinárodním organizacím na základě dohody o spolupráci uzavřené mezi Europolem a tou třetí zemí nebo mezinárodní organizací před um, datem účinnosti nařízení o Europolu. Proto návrh eh, nařízení eh, indikuje, že dohody o spolupráci uzavřené za minulého režimu nebudou tedy porušením nařízení Europolu a nebudou muset být znovu sjednávány. To jsou tedy stručně ty závěry v našem právním stanovisku. Pokud máte nějaké otázky, rád odpovím. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane Kajola, pan Klas. Děkuji. overeenkomsten af te sluiten met Brazilië, Georgië. Europol uzavřel dohodu s Mexikem, Brazílií a s eh, Arabskými Emiráty. Pokud jde o určitý počet států, jedná se o operativní spolupráci, znamená to, že osobní data budou vyměňována a poskytnuta třetím zemím. Jakmile se objevil tento návrh, tak jsme se domnívali, že jsou s tím spojeny právní problémy a komise udělala návrh eh, pro nové nařízení Europolu týkající se procesu s třetími zeměmi a bylo to eh, pozměněno a chtěl jsem poděkovat při této příležitosti právní službě. Tato žádost eh, také byla několika frakcemi a skupinami, které se zde účastní jednání eh, předložena a Nyní, když jsme vyslechli souhrnou zprávu právní služby, tak vidíme, že tento návrh se nemůže zakládat na té proceduře, která byla součástí bývalé smlouvy a bylo to upraveno pak eh, Lisabonskou smlouvou. Jestliže nové nařízení Europolu bude platné, než eh, bude ostatní eh, nařízení schválena, tak pak je třeba si položit otázku validity těch nových ustanovení Europolu, především pokud jde o ochranu osobních dat. S tím jsou spojeny velké problémy v určitých zemích, které již uzavřely Eh, smlouvy a týká se to výměny dat. Já souhlasím se stanoviskem právní služby Evropského parlamentu a potrhuji skutečnost. Já samozřejmě eh, nespochybnuji uzavření dohod s některými zeměmi, to je určitě opodstatněné, ale my na půdě parlamentu musíme mít eh, jasnou legislativu, aby z toho okamžitě nevznikly nějaké právní střety a konflikty. A jestliže rada tento návrh přijme, no tak pak nebudeme mít na výběr a budeme muset požádat Europol, aby nezačal s vyjednáváním s těmito třetími zeměmi, pokud nové nařízení eh, Europolu nebude platit. Děkujeme. For the EPP, Mrs. Jimenez is... Stínový zpravodaje EPP, eh, e paní Jimenez zastupuje pan Minister, Mera. Dvě minuty, prosím. Breve de dos minutos en nombre... Eh, děkuji, já budu se snažit ještě stručnější a nepřesáhnout dvě minuty. Začínám s poděkováním panu Klasovi a řekl, že zatím rada by neměla přijmout toto nařízení a počkat, až Europol si to vyřeší. Musíme být opatrní, obezřetní a myslím si, že je dobré, že se odloží vyjednávání s těmito třetími zeměmi. Děkujeme. Teď eh, za SND pan Weidenholzer. Velmi stručně připojuji se k pozici zpravodaje. Myslím, že tady bylo řečeno vše a zopakovali jsme si, že s nařízením Europolu by mm, to mělo jít poměrně eh, rychle a neměli bychom se pouštět do konfliktních věcí. Já myslím, že my eh, už teď máme určité problémy, třeba vůči USA, nevím, jestli ta data jsou dostatečně zabezpečena. Díky, paní Alfano tady není. Paní Grispek za Alde, ne? Pan Tavares za zelené tady taky není. ECR nikdo nechce promluvit. Paní Verži a Zague. Oui, je vais... Jako kolegové také budou co nejstručnější. E, s panem Klesem eh, výjimečně souhlasím, ale v tomto případě mu děkuji za práci, kterou udělal. Myslím si, že jsme jednotní a doporučujeme obezřetnost. V tomto případě seznam těch zemí je heterogenní a určitě máme obavy v současné kontextu jakákoliv dohoda, kde se mají vyměňovat data, musí být považována za něco, na co musíme nahlížet velice pozorně a opatrně, protože nemají všechny země stejné právní systémy a to nás neklidňuje mimo základní právní podstatu. Děkujeme zpravodajovi, že potrhl všechny tyto otázky ve své zprávě. Děkuji. Děkuji vám. Ještě někdo si přeje promluvit? Ne. Komise chce reagovat, prosím? Ne. Za předsednictví? Ano? Děkuji, paní předsedající. Jménem předsednictví bych vám chtěla poděkovat za tuto debatu a chci říci, že rozhodnutí Rady se opírá o současnou právní, současný právní základ. Takže hovoříme nyní o dalších debatách v radě i v parlamentu a, rada eh, vítá to, že Evropský parlament chápe, jaké jsou operativní potřeby a zároveň chápe potřebu ochrany dat bylo by dobré, kdybychom nadále spolupracovali, neboť eh, nikdo z nás si nepřeje narazit na další právní překážky. Ano, děkuji. To je skutečně mimořádná míra shody. Eh, pane Klásy, přejete si to zavřít? Já bych chtěl eh, poděkovat stínovým zpravodajům. a také právnímu servisu za odbornou práci. Ano, děkuji. Pozměňovací návrhy, prosím, chcete-li, podávejte do 24. září v poledne. Hlasování v Libe proběhne 17. října. Tím končíme tento bod a dostáváme se k bodu 10. Ostraha vnějších námořních hranic v kontextu operativní spolupráce koordinované Evropskou agenturou pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států. To, to zní jako sketch od Monty Pythonu, ne jako titul zprávy. Tak, zpravodajem je pan Coelho, který nám tuto zprávu odprezentuje. Máte slovo, pane. Thank you so, so much, chair. Děkuji, pane předsedo, to je dlouhý titul, není to zpráva, není to, je to um, pracovní dokument. Dovolte, abych řekl za prvé, že co už, um, to, co už teď víme, že v posledním desetiletí celý, celá tato oblast byla postižena um, situací, která vedla k velké nestabilitě, výš rostoucí migraci a eh, tak dále. Z jeho evropské eh, státy, členské země měly eh, svědky přílivu velkého počtu osob z Středomoří, kteří utíkali před konflikty a nebo chtěli zlepšit svoji ekonomickou situaci a mm, překračovali středozemní moře. I když to není e, rozšířené po celé Unii, ovlivňuje to Unii jako celek. Tato situace mm, vede k potřebě větší udržitelnosti a udržitelné reakce, aby Návrh komise je vyvážený a e, sleduje stejný cíl jako starší rozhodnutí, a tady hovořím o rozhodnutí rady, které anuloval e, soudní dvůr aby byly do právních stávajících instrumentů začleněny ustanovení mezinárodního práva, které mají překonat různé interpretace mezinárodního práva členskými státy a ne lišící se praxi pro zajištění efektivity spolupráce Frontexu. Ale zachází ještě dál. V části dvě rozhodnutí jsou nezávazné pokyny pro pomoc a záchranu e, zadržených osob se nyní stanou právním nástrojem, který bude přímo aplikovatelný v členských zemích. Ve všech operacích koordinovaným Frontexem. Takto má reagovat na kritiku mm, prací Frontexu, kde padly stejné otázky týkající se um, podobné situace. My všichni, myslím, souhlasíme, že je základem poskytnout právní jistotu respektování základních práv v kontextu e, námořního dozoru a vyloďování osob, které jsou zadrženy nebo zachráněny na moři, včetně plného, při, při plném respektování principu mm, non eh, eh, refundu. Dovolte, abych zhodnotil stávající situaci právní a e, soudní vývoj a hlavní aspekty návrhu komise. Připravím návrh zprávy do konce září a vítám mm, návrhy, které budete mít. Jak už jsem řekl, na naší první eh, schůzce úzká spolupráce je eh, nezbytná, pokud máme dodržet ten harmonogram a musíme se pokusit najít kompromis ještě za tohoto legislativního období. Pokud se nám nepodaří schválit nový text, tak rozhodnutí rady bude stále platné. A proto potřebujeme pracovat rychle a najít kompromis s radou. Děkuji vám. Děkuji. Pokud je někdo schopen zprostředkovat kompromis, jste to vy. Takže nyní dám slovo Evropské komisi a předsednictví. Pan Nielsen jménem komise. Děkuji, pane předsedo. Když já nemám mnoho, co bych řekl, ten pracovní dokument zpravodaje je pres, přesný a popisuje výzvy této věci, není moc co dodat. Chci jenom zopakovat, že jsme k dispozici, abychom dosáhli co nejrychlejšího pokroku v této věci. Děkuji jménem eh, litevského předsednictví pan Zinkevičius. Děkuji. Paní předsedkyně, vážení poslanci, děkuji za příležitost prezentovat plány litevského předsednictví v této důležité věci. Především chci zmínit, že jedna z hlavních priorit našeho předsednictví je efektivní management a ochrana hranic. Samozřejmě toto může mm, přispět k tomu, aby Evropa byla více otevřená, více bezpečná. A myslím, že je také důležité v této věci zmínit to, že um, Mm, bude nutné dosáhnout, dělat všechno pro to, aby bylo dosaženo maximálního možného pokroku. Co se týče pravidel dozoru nad externími mořskými mm, námořními hranicemi a koordinace Frontexu, my plně si uvědomujeme význam toho a jsme rozhodnuti vynout veškeré úsilí, aby usnesení soudního dvora bylo co nejrychleji implementováno. Hmm. Tento návrh v um, pracovních skupinách rady začal uh, v květnu a Litva pokračuje v práci litevské předsednictví na tomto dokumentu. Minulé uh, setkání pracovní skupiny se týkalo výhradně tohoto návrhu nařízení. První reakce značného počtu delegací byly pozitivní, ale již je jasné, že je tady určitá míra citlivosti. Předsednictví chce dosáhnout kompromisu, který by odrážel stanovisko rady v této věci. Nejcitlivější články toho nařízení je článek 9 a 10, které eh, se týká vyhledávání a vyloďování. Dále se zdá, že bude potřeba více diskusí ehm, k tomuto tématu. Pracovní dokument, který tvořil zpravodaj, Evropského parlamentu. Tady chci poděkovat panu Koelovi a současně chci ujistit výbor, že předsednictví zohlední informace, mezmenem informace, které dostane během pokračujícího jednání o návrhu během příslušných orgánů, eh, jednání příslušných formací rady. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu Edenholce, SND. Já chci poděkovat zpravodaji a věřím, že je asi známo, že můžeme vytvořit společně pozitivní zprávu. Myslím, že je důležité tedy mm, zabezpečit základní um, pravidla. Jednu věc považuji za důležitou, která, um, a to je otázka, která se týká toho, že se nacházíme v situaci, kdy krátké době se pod nátlakem musí rozhodovat a proto je důležité, aby status těch osob byl adekvátně a korektně hodnot posouzen. Protože to je často, mm, tomu tak není ze stresové situace. A osob, které Ehm, nesouhlasí se stěhováním do třetího státu. Ehm, důležité je, aby osoby, které se dostanou tedy na palubu lodě, tak aby byly informováni o svých právech. Poslední bod, která mi připadá důležitá, vzhledem k misi, kterou jsme provedli, operaci Frontexu, kterou jsme viděli na Al Jazeera, um, Otázka je to, to určení toho místa, kde k tomu dojde, k té operaci. A když, to je jedna věc, když je člověk, jak se mm, provádí kontrolní opatření a když je někdo na, e, nachází na loďce před španělským e, pobřežím. Tam je obtížné učit, kde se nalézám. E, a to je rozhodující pro záchranou akci a také je to rozhodující pro budoucnost toho jednotlivce. To je věc, která mě připadá důležitá, toto vyjasnit. Já jsem přesvědčen, že společně toto vyřešíme. Zasedání stínových zpravedajů také ukázal velkou jednotu. Thank you very much. Paní Wikström, Děkuji a já vítám tento eh, pracovní dokument, zejména z hlediska právního. Já eh, si také cením eh, toho, že jste ochotni mm, na tom spolupracovat v takto krátkém čase. Nepůjdu do detailů, ale mám zde několik obav je třeba eh, vyjasnit, že ten princip NOREFu má se týká všech, nejenom uprchlíků a žadatelů o azylant. A tento princip musí být respektován vždy. Eh, eh, řádné posouzení potřeb osoby nemůže se odehrávat na plavidle a nemůže to být tak, že vstup na pevninu je spojen s začnými riziky pokud eh, dovolíme kolektivní vyhošťování a eh, si vysazení zpátky na moře, tak to prostě není přípustné a to se dnes děje. Tento návrh byl mnohokrát eh, opožděn, jak víme, z řady důvodů a mě poněkud straší zvěsti, že eh, Rada a předsednictví eh, nevkládají do tohoto tématu dostatek ambicí. Já doufám, že se mýlím, ale mám tyto obavy. Ještě jednou zdůrazňuji, že je třeba posunout eh, toto téma dopředu a doufám, že Rada a předsednictví se toho ujmou. A také věřím, že náš zpravodaj eh, je určité, určitě má snahu eh, uzavřít to téma co nejrychleji. Děkuji. Děkuji nyní paní Griesbeck z výboru TRAN. Děkuji, paní předsedkyně, milé kolegové. Já rychle vysvětlím stanovisko našeho výboru. Děkuji za slovo. Jak řekli již kolegové, sdílím stejný pocit, pozitivní pocit o vyhodnocení a metodě, která je navržena naším kolegou Carlosem Coelho o další posunutí tohoto významného textu, pokud jde o stanovisko výboru doprava. Víme, že i když máme jenom vymezené místo ve zprávě, jedná se o záchranu a koordinaci, tak eh, má, mohu rychle prezentovat eh, dvě osy a 17. září to bude hlasováno jednak školení eh, pohraničníků, to odpovídá také analýzám kolegů a výměny informací. Pokud jde o školení, navrhuji ve svém stanovisku, pokud jde o zachycení osob na moři, aby doložky o ochraně byly v souladu s protokolem eh, proti nelegálnímu obchodování ve vzdušném a námořním prostoru a jedná se o nadnárodní trestní činnost, týká se to bezpečnost, o lidské zacházení a týká se to také zabezpečení plavidla jako takového. Pokud jde o školení těch pohraničních pracovníků, já jsem to navrhla ve stanovisku, Mělo by to být eh, doplňkem právního školení, to je z praktické školení, aby tito lidé mohli konkrétně pomáhat eh, osobám, kteří, které se odstly v nouzi. Ale jedná se také o základní zdravotní ošetření a myslím si, že všichni chceme v tomto rámci eh, řešit humanitární potřeby osob, kterých se eh, dotýkají tyto operace, mít zdravotní týmy, humanitární týmy, které budou standardně vytvořeny, aby ta konkrétní stránka byla reálná. A také bychom měli jít dále, mít zdravotní personál, který by mohl být eh, u toho. Takže to je první poznámka. Pokud jde o spolupráci, Podtrhla jsem ve stanovisku, že je důležité, aby se posílila spolupráce, výměna informací, ale víte, že to říkáme tady často a už o tom i žertujeme, ale je třeba, aby si agentury, kterých se týká námořní dohled, eh, byly do toho implementovány a spolupracovaly. A týká se to integrované námořní politiky. Co to znamená, je třeba, abychom zlepšili interoperabilitu eh, toho dohledového systému, mít řádné prostředky, skoordinovat je, abychom zabezpečili eh, právě bezpečnost na mořském prostoru, abychom neduplikovali veškeré prostředky, osoby, které jsou součástí tohoto systému. Tímto způsobem jsem přesvědčena, že jednotlivé operace, které jsou vykonávány těmi dozorčími orgány, budou lépe řízeny, snížíme náklady a chtěla bych, aby agentura pomohla tomuto rychlému sdílení informací a role agentury musí být definována v nařízení a doplňovat další ustanovení, které jsou součástí návrhu eh, nařízení to je asi stručně vše, pokud jde o dimenzi dopravy, ale může to doplnit práci eh, našeho výboru. Děkuji kolegové. Děkuji, paní Keller. Děkuji. Také já bych ráda poděkovala zpravodaji za pracovní dokument a také komisi. Myslím si, že její návrh je velmi ambiciozní, aspoň tedy změnila se, změnil se tón. Pro mě je otázkou, jak dobré úmysly a velká slova uvést do praxe. Tak, aby byla garantována lidská práva pro všechny a tak dále. A já myslím, že to bude tedy těžká otázka, kterou bude muset zodpovědět také pro Středomoří a, a balkánské země. Já se mm, také e, pokusím propracovat tímto tématem co nejrychleji. Určitě budeme chtít intenzivně spolupracovat. E, chybí nám tam některé věci, jako třeba to, aby Eh, byli, abychom měli asilové úředníky přímo eh, na místě k posouzení situace. A také, aby byla garantována práva eh, práva uprchlíků a jejich práva na refoulement, školení a tak dále. A také bychom se měli zamyslet nad tím, jak eh, poskytovat právo na informace také pro lidi hovořící jiným jazykem a jak zajistit takovýto servis. A dále absolutní nepřekročitelná mez by měla spočívat v tom, že eh, musí zde být eh, povinnost chránit život na moři jinak tedy eh, Frontex eh, ničemu moc nepomůže. Čili já si myslím, že eh, ten výchozí dokument je velice dobrý, ale ještě bychom se měli více zamyslet nad tím, jak zajistit práva ve všech situacích a za všech podmínek. Ta situace není snadná, to víme, ale opravdu bychom se měli o to pokusit aby byla garantována také lidská práva na moři. Děkuji, pan Jakolino. Děkuji, paní předsedkyně. Určitě eh, tato záležitost eh, eh, se probírá právě v dramatickém období. Je to obtížné a především ve Středomoří. Tento pracovní dokument Carlose Coelho je v souladu s touto naléhavou ochranou, abychom mohli zajistit důstojnost osob a tento dokument to posiluje a zdůrazňuje. Eurosur za pár měsíců eh, bude fungovat a tento dozor bude jimi posílen a informace budou rozšiřovány. Rada potrhla některé e, části, které musí být ještě zlepšeny, pokud jde například o záchranné práce na moři. Existuje milion Syřanů, kteří právě utíkají ze své země a když vidíme, že 3500 Syřanů eh, do Sicílie přijelo, to není jediný příklad, týká se to Libie, Egypta a k tomu eh, dohromady je to 35 tisíc lidí a také utíkají na Maltu, do Řecka, do Itálie, do Španělska, my jsme s kolegy byli v posledních měsících ve Španělsku a viděli jsme, jakou roli hraje Frontex a e, mandát, který e, Frontex dostal před několika roky, je velice důležitý. Samozřejmě, že musíme dbát na důstojnost těchto osob, ale také e, dbát potaz hranice. Víme, že v Lampeduze, v Sicílii jsou to citlivá místa a víme, že se jedná o postokolmský dokument. Určitě, Karlosi ty by si chtěl dojít eh, k tomu nejvyššímu kompromisu, ale je třeba si říci, že vzhledem k mimořádným okolnostem ve středozemí je zapotřebí, abychom měli také mimořádné nástroje a proto si to musíme dobře promyslet a je třeba sdílet úkoly a náklady. Když dojde k těmto mimořádným situacím, které jsou velkými břemeny, vzpomínám si na situaci ve středozemí, eh, když se řešili v minulosti problémy a když se hovořilo o Lampeduze a když plavidlo eh, se, eh, když jedno je, lidé mohli utonout a bylo vytvořena, byla vytvořen celý řetězec eh, mezi pevninou a mořem, aby lidé se dostali na pevninu ve zdraví. Čili ta práce bude ohromná a já eh, si myslím, že náš zpravodaj je určitě eh, patřičný člověk na svém místě. Ještě paní Veržia. Já si myslím, že můj příspěvek nebude tak konsenzuální jako ten předchozí. Je škoda, že tyto migrační otázky v EU se dělají pouze částečně a ne globálně. Když se podíváme na čísla situace migrantů v Evropě, je jich čím dál tím méně. A já to dobře vím, protože moje země, která přijímala hodně migrantů, je pod průměrem příjmu migrantů podle OECD. Proč eh, na jeho evropské státy je vykonávan větší tlak, tlak a to je realita. Je to důsledek dvou jevů. Nejprve evropských legislativ, eh, jak tyto evropské legislativy byly vymyšleny a pak také je to i důsledek národních zákonů, je to čím dál tím více restriktivnější, pokud jde o regularizaci situace těchto migrantů. Když nebudeme na to dívat z globálního pohledu, tak vždy to budeme dělat jenom dílčím způsobem. Čili ta realita tomu eh, pak neodpovídá. Pak jsem vám chtěla předložit k diskuzi toto. Nesmíme dělat analýzu eh, emigrace, i když já chápu problémy, které existují v některých zemích, eh, jenom podle eh, situací, protože v současnosti například situace je naprosto jiná, když byla válka v Jugoslávii, když byla Jasmínová revoluce nebo situace v Libuji a v Libii a situace je úplně jiná. Švédsko regularizovalo více než 8 tisíc, situaci více než 8 tisíc Syřanů, kteří emigrovali do Švédska a myslím si, že to byl kurážní krok a chtěla bych, aby všechny evropské země byly vzorem a nejenom tady krásně řečnili, říct si, já jsem francouzská a myslím si, že přístup Francie je k tomu podivný, pokud jde o záchrany na moři. Už ani nevím, jak bych to vyjádřila. Je to terorizující, a jak jednáme o této záležitosti v Evropském parlamentu. Paní předsedkyně, já už tedy končím. Evropské členské státy musí dodržet mezinárodní předpisy, pokud jde o záchranu těchto migrantů a je třeba, aby všechny státy tyto mezinárodní předpisy dodržovaly naši hlavy státu, když dostanou například Nobelovu cenu, tak by si měli eh, promyslet eh, své chování, když se jedná o dodržení prvních lidských práv. Thank you, Mrs. Vjoža. Um... Děkuji, paní Vežiat. A e, teď ještě na závěr pan zpravodaj Coelho. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat za všechny příspěvky kolegu. Doufám, že budu schopný mm, reagovat na všechny návrhy. Ehm, plánuju, že tu zprávu dokončím do konce tohoto měsíce. Pak bychom měli začít trialog s radou, abychom posoudili, zda je prostor pro kompromis nebo ne. Souhlasím se Cedy Wilkström, když řekla, že si není jistá, zda rada je ochotna nebo připravena stejně jako my ten text schválit. Já doufám, že budou um, mm, postupovat na stejné úrovni jako my, jinak ne, budu spolupracovat se zpravodají na e, přípravě takové červené linie pro parlament, jinak tedy s, e, draft e, schválíme v prvním čtení, budeme postupovat podle standardního legislativního postupu, tedy nebudeme e, schopni odhlasovat ten text do konce tohoto parlament tohoto volebního období. Doufám, že bude prostor pro kompromis s radou a nahradit rozhodnutí rady. Uvidíme. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Koelo. Tím se dostáváme k bodu 11, ale já bych doporučovala, že na několik minut um, přerušíme, protože jsme měli začít v 12, takže začneme ve 12 hodin, přerušuji do té doby eh, zasedání. Kolegové, navrhuji, abychom pokračovali v zasedání. Okay, colleagues, we Kolegové, tedy začneme bodem 11. Seznam třetích zemí, jejichž příslušníci musí mít víza při vstupu na, přes externí hranici členských zemí a ti, kterých eh, jejichž státní příslušníci jsou vyňati z tohoto požadavku. Zpravodajka paní Gabriel, budeme hovořit o předložených pozměňovacích návrzích a nejprve dám hmm. slovo paní zpravodajce. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat stínovým zpravodajům, také předsednictví za velmi konstruktivní přístup od samého začátku a můžeme jít ku předu se všemi informacemi a fakty. Taky jsem chtěla poděkovat kolegům, kteří předložili pozměňovací návrhy. Dnes se eh, Eh, hovoří eh, o první diskuzi Libe, ale dnes se podíváme na pozměňovací stanoviska. Evropská komise chce, abychom zrušili eh, různým státům vízovou povinnost a také se to týká i jiných pozměňovacích návrhů. Je to součástí tohoto návrhu zprávy a komise také e, řekla, že e, některé aspekty jsou negativní a zase e, potrhuje občany, kteří musí splnit vízovou povinnost. Dostala jsem osm pozměňovacích návrhů. Všechny tyto pozměňovací návrhy navrhují, aby byla, byly spojené Arabské Emiráty E, začlenit do seznamu a po jirské předsednictví již e, tato otázka byla vznesena. Spojené Arabské Emiráty od ledna diskutují s členskými státy a i s Evropským parlamentem, e, především se spravodajkou. Od května máme pravidelné schůzky a vedeme dialog a máme i detailnější a přesnější informace a tím jsme si uvědomili, že zástupci a vláda Spojených Arabských Emirátů eh, chtějí, aby jejich vztahy s Evropskou unii byly prohloubeny a rozšířeny. Po tomto úvodu chtěla bych vám připomenout, že parlament a rada jsou spolu uh, zákonodárci a je třeba, abychom tyto úpravy týkající se vízového režimu probrali společně. Pokud jde o Spojené arabské emiráty, připomínám, že jsme dostali osm pozměňovacích návrhů z technického pohledu tyč čtyři jsou důležité, aby byly z negativního seznamu to přesunuto do pozitivního a 63 kolegů eh, chtělo aby občané Spojených Arabských Emirátů byli začleněny do pozitivního seznamu. Ale já jsem také se, sešla s velvyslancem a e, kolegové z Libe by, mě by měli dostat všechny tyto informace. Podle velvyslanství Emirátů nemělo by dojít e, k velkým rizikům e, emigrace a pokud jde o tyto cesty, týkají se pouze soukromých nebo obchodních cest, pokud jde o zdravotní péči, to je financováno Emiráty a ne Evropskou unii a proto e, chtějí být součástí e, bezvízového styku a existuje 160 tisíc evropských občanů bydlí v Emirátech. V roce 2012 jsme měli 11 600 turistů z EU, kteří navštívili Emiráty. Ale chtěli bychom, abychom si vyzměnili názory na regionální koherenci, to je klíčové, ale e, Emiráty na to odpovědí tak, že už Izrael byl osvobozen z povinnosti a pak také existuje reciprocita a to bych detailně probrala. Velvyslanec Emirátů mě potvrdil, že Emiráty zaručí eh, naprostou reciprocitu, jestliže Evropský parlament eh, zařadí Emiráty do seznamu, když se hovoří o takzvané celkové reciprocitě. Eh, víme, že zatím existují dvě vízové dva vízové procesy, které Emiráty aplikují pro evropské občany. Chtějí nejprve, aby to bylo zjednodušené, bezplatné pro 32 států eh, a to, do toho jsou zařazeny i ta bývalá 15 EU. Pak do toho zapadají i země, které jsou mimo EU, ale jsou součástí Schengenu, Norsko, Liechtenstein, pak jsou to další země mimo EU, Monako, Vatikán, Andora a San Marino a čtvrtá kategorie zemí jsou Spojené státy, Austrálie, Nový Zéland, Japonsko, Brunea, eh, Singapur, Malajsko a Hongkong. O další státy a Jedná se o nové členské státy, ty musí eh, se podřídit komplexnější proceduře a která je není bezplatná. Proto je třeba se na to podívat eh, blíže, i když nechci spochybňovat princip reciprocity, ale je třeba, abychom zajistili rovné zacházení mezi státy abychom eh, tady neměli dvě kategorie evropských občanů podle procesu a podle poplatků, které je třeba zaplatit. A my nechceme přece v Evropské unii dělat rozdíly mezi jednotlivými občany, které eh, a proto je třeba zajistit, než tato složka bude završena, aby tato otázka byla vyřešena úplně a Momentálně, milí kolegové, ze strany Spojených Arabských Emirátů dostávám kladné signály, pokud jde o postup, který by měl být pro všechny evropské občany jednoduchý a bezplatný, proto musíme dobře naslouchat eh, a tento signál brát v potaz a sledovat tuto otázku zblízka. Dnes bych ráda slyšela pozici kolegů dalších politických frakcí. Myslím si, že by nám to mělo umožnit pak eh, vytvořit eh, společný postoj parlamentu, abychom tuto citlivou a důležitou otázku řešili a týká se všech aktérů celého procesu. Děkuji komisi, kolegům za jejich připomínky a budu pozorně vám všem naslouchat. Děkuji a nyní paní Fajon. Eh, paní předsedající, tak eh, především bych eh, chtěla poděkovat paní kolegyni Gabriel za spolupráci. Také bych ty díky chtěla rozšířit na další zpravodaje a stínové zpravodaje. Zabývám se, tedy zaměřím se na eh, otázky, které tady padly. Nejdříve tedy otázka eh, Spojených Arabských Emirátů. Eh, pokud se zruší víza pro třetí země, tak to může vést ke zlepšení politické spolupráce. Tak to tady zaznívá. Já tedy nevím, jestli bylo správné eh, čekat tak dlouho, eh, jestli tedy eh, Spojené arabské emiráty budou chtít se zapojit do procesu nebo ne. Celé to bylo postavené na hlavu a dnes máme Spojené arabské emiráty zařazené na pozitivním seznamu. Před dvěma, třemi lety jsme tady měli eh, opravdu jenom tři země, které si přáli eh, zahrnout eh, Spojené arabské emiráty na pozitivní seznam. komise mm, pravděpodobně bude chtít eh, to požehnat, pokud budou souhlasit eh, parlament a rada. Eh, také mm, některé z našich stranických skupin byly pro. Myslím, že Spojené arabské emiráty plní dnes většinu kritérií. Předpokládám, že komise eh, to potvrdí. A já musím říct, že podle mě je v našem vlastním zájmu, abychom eh, je dali na tento seznam. Od eh, tady z této oblasti k nám proudí řada turistů, nikoli nelegálních imigrantů a také je třeba vzít v úvahu eh, politické hledisko. Bude to totiž jediná arabská země, eh, která se ocitne na seznamu zemí s bezvízovým stykem. Jediné, co mě tady eh, trochu dělá starosti, je otázka lidských práv. Srovnáme-li Spojené arabské emiráty s jinými zeměmi, jako je třeba Malajzie, tak tam je určitě situace lepší. Měli jsme určité kontakty s představiteli od paní Eštnové jsme slyšeli, že se dokonce podařilo zahájit dialog o respektování lidských práv a dostalo se i ze strany Spojených arabských emirátů ujištění z oficiálních míst, že tento dialog bude plně podporován. Paní kolegyně Gabriel hovořila o principu reciprocity. která bude také, který bude podporován. A já si myslím, že žádné další překážky tam už nejsou. Myslím, že pozměňovací návrhy bychom měli podpořit a my v tomto smyslu budeme jednat také v naší skupině. Paní Grispe. Merci, madame la... Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla jsem eh, pouze vás požádal, abych vyjádřila slova stínového zpravodaje, který je ve Rwandě a e, přečtu tedy příspěvek. Další stínové zpravodaje. stínový zpravodaj znají e, stanovisko ale byla jsem požádána, abych vám přečetla připomínky k pozměňovacím návrhům. Pokud jde o návrh eh, komise, k tomu nemá vůbec žádné námitky ani žádné připomínky, protože když se diskutovalo o tomto problému, Libe tak je podporoval, jakož i celá naše skupina liberálů a demokratů. Pozměňovací návrhy, které navrhují, aby Spojené Arabské Emiráty byly také zařazeny do pozitivního seznamu, eh, protože se domnívá, že tyto Emiráty eh, nejsou riskovým státem, rizikovým státem eh, a z několika členskými státy Emiráty mají dlouhodobé vztahy, Jinak eh, Emiráty vydávají svým občanům biometrické pasy a také nabídnou naprostou reciprocitu všem členským státům. Také říká kolega, že vízová že bezvízová povinnost by eh, zlepšila obchodní vztahy a výměny studentů. Taková to je jeho pozice ale také říká, že zatím Libé se definitivně eh, nerozhodli a čekají na další připomínky a podněty a otázky tohoto výboru. Děkuji. Děkuji, paní Grisbeck. A jako pos... pan uh, Sedoj. Thank you, Chairwoman. Uh, I... Já jsem jeden z, z těchto podepisali, těch, tento pozměňovací návrh, aby uh, Spojené arabské emiráty mm, byly zařazeni. Chci poděkovat eh, zpravodajce za její práci a ona již vysvětlila všechny možné výhody eh, začlenění Spojených arabských emirátů typ Eh, lidí, kteří cestují mezi EU a Emiráty. To jsou především ehm, lidé z oblasti vzdělání, školství, to je i pro nás důležité, abychom měli vliv v Spojených Arabských Emirátech a také jsou tady komerční vazby, které jsou každý rok ehm, významnější které eh, s Spojenými arabskými emiráty. Současně také důležité, že by to byla první um, arabská země, eh, která by byla na tomto seznamu. A tady je důležité zdůraznit vliv Evropské unie v této důležité geostrategicky důležité oblasti. Toto je, myslím, dobrá cesta, jak zvýšit vliv EU. Já jsem jednal s eh, s lidmi z ambasády a my jsou připraveni um, akceptovat reciprocitu s těmi vízy. Myslím, že to je cesta, jak řešit tento problém duálního zastoupení s evropskými státy. Um, Myslím, že se nám tento problém té dvoji, toho dvojího zastoupení podaří vyřešit a proto podporuji pozměňovací návrh um, ehm, Marie Davy, který podepsalo mnoho členů a e, jsem připraven jít e, na linii komise. Děkuji. Tímto dám slovo komise a předsednictví a pak požádám zpravodajku za eh, závěrečnou um, příspěvek skončíme ve 12.30 za komisi. Děkuji, paní předsedkyně. Přeji všem dobré odpoledne. Dovolte, abych nejprve poděkoval zpravodajce za její práci a pozitivní zprávu. Samozřejmě Vítáme pozitivní stanovisko zpravodaje. Jak už bylo řečeno, návrh e, začlenit Emiráty na pozitivní seznam je mm, věc, co si zaslouží podporu komise za předpoklad, že s tím bude souhlasit i rada. Co se týče tedy Emirátu, tak e, souhlasíme a Možná bych mohl stručně něco říci o reciprocitě. On zpravodaj zmínil mm, jsi eh, komunitární nebo společný postup, ale chci, abych, chci připomenout, že to zrušení víz pouze spoupí platnost po uzavření bilaterální hmm. dohody, kde bude zajištěna plná reciprocita. To znamená, že na straně Emirátů všechny procedury budou samozřejmě muset zmizet. Pokud to je víza free, tak žádné procedury tam nebudou, všichni mohou cestovat bez toho, aby museli procházet nějakým řízením. To je samozřejmě věc, kterou Emiráti dobře chápou. Chtěla jsem jenom připomenout, že ujistit tedy členy parlamentu, že reciprocita je věc, které si je komise plně vědoma, a bude zajištěna budoucnu bilaterální dohodou mezi Unii a Emiráty. Myslím, že dál už tedy zajít nemohu. Těším se na věčné hlasování o této zprávě a budeme pokračovat dál. Děkuji. Děkuji za litavské předsednictví, pan Jakimavičius. Tak děkuji a také chci poděkovat zpravodajce za její zprávu. Chci zdůraznit, že je důležitá, to důležité téma pro radu a všechny pozměňovací návrhy eh, jsou eh, brány v úvahu a v radě také je stále více členů úzkých zemí, které by toto podpořili, takže se těšíme na eh, závěrečnou zprávu a doufám, že se dohodneme. Děkujeme v nejbližší době. Děkuji. Tím se vrátíme ještě slovo paní Gabriel. Děkuji, paní předsedkyně pár slov chci poděkovat kolegům, kteří zareagovali na text a vyjádřili svoji pozici. Děkuji také komisi za reakci, za objasnění týkající se eh, vstup, eh, vstupu v platnost bilaterální dohod mezi EU a Emiráty a také já vás budu, nebo jsem ráda, že dostáváme informace z rady. Všichni jsme pochopili, že je třeba tuto záležitost eh, precizně a detailně řešit a Děkuji také velvyslanectví Emirátů, předávající nám informace a chceme, aby ten totální princip reciprocity byl dodržen a chceme, abychom o tom brzy hlasovali a dostaneme se k nějaké pozici a vyjádříme se k tomu velice jasně tím, že budeme znát velice dobře situaci, ale bude to dobrý signál pro ekonomickou, obchodní, ale i občanskou záležitost. Děkuji. To be determined. Um hlasování ve výboru Libe zatím nemá stanovený termín, tím eh, končím zasedání a prosím, eh, jste zváni všichni na 15 hodin dnes odpoledne eh, na slyšení na téma odposlechy NSA a příští zasedání 12. září.